Good afternoon. Good afternoon. Dobré odpoledne. Dnes odpoledne budu předsedat já, protože Claude Moráš mne požádal, abych jej zastoupila. Takže se můžeme pustit do práce. Prvním bodem na pořadu jednání je schválení doporučení koordinátorů paní Milnar za Alde byla jmenována zpravodajkou pro zprávu z vlastního podnětu o strategii v oblasti digitálního obchodování. Táží se, jestli výbor schvaluje toto doporučení. Ano, děkuji. A nyní se dostáváme k druhému bodu, a to je návrh týkající se prodlužování dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celké fungování šengenského prostoru. U tohoto bodu, kolegyně a kolegové, víte, že 25. ledna Evropská komise předložila tento návrh a tento návrh umožní prodloužení dočasné ochrany, která v tuto chvíli funguje na některých mezinárodních vnitřních hranicích v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a to pro další období tří měsíců. Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních kontrol v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování šengenského prostoru bylo přijato radou 7. února. Vítám zástupce malckého předsednictví, paní Gat a pana Sefarda za Evropskou komisi. Paní Gat bude muset opustit toto zasedání ve 14.25, tak ji dám nejprve slovo, aby představila toto rozhodnutí rady. Potom dáme slovo Evropské komisi a následně dám slovo poslancům či poslankyním, kteří se ty účastní diskuse. A následně dám na pět minut slovo Evropské komisi, aby odpověděla na případné dotazy. Paní Gart, máte slovo. Yes, thank you. Děkuji mnohokrát a přeji všem dobré odpoledne. Dopředu se omlouvám za to, že nebudu schopna se trvat eh, po celé trvání rozpravy. Jak jste správně řekla, Evropská komise předložila návrh doporučení o prodloužení dočasné ochrany na další tři měsíce a Rada přijala toto doporučení 7. února. Na technické úrovni probíhala diskuse, následně to bylo předáno Koreperu. Některé členské státy vyjadřily obavy, ale rada měla za to, že toto doporučení by mělo být přijato. Konstatovali jsme zlepšení situace, ale zároveň jsme říkali, že situace se úplně nestabilizovala a podmínky pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic zůstávají. A právě proto bylo přidáno, přijato doporučení, které umožní toto prodloužení o další tři měsíce. Nezapomínejme ovšem na to, že v tomto doporučení se také apeluje na příslušné členské státy, aby se nejprve zamysleli nad alternativními metodami, jako například policejní kontroly, ještě předtím, než prodlouží dočasnou ochranu vnitřních hranic. Toto doporučení zároveň říká, že každý měsíc musí být předkládány příslušnými členskými státy zprávy. A v tomto doporučení se také uznává, že již došlo k určitému zlepšení, takže konstatuje pokrok od minulého doporučení. Jasným cílem je, navrátit se k běžně fungujícímu šengenskému prostoru, jakmile to bude možné. Nicméně jsme se rozhodli, že v tuto chvíli to zatím není možné. Toto doporučení si vyžaduje vyhodnocení potřebnosti kontrol na všech těchto místech a tam, kde již to potřeba nebude, a tam, kde kontroly mohou být méně intenzivnější, tak by se tomu stát, tak stát mělo. To je v podstatě všechno, co se týče obsahu tohoto doporučení. A tak to vypadal i proces, který nás vedl k jeho přijetí. Děkuji. Děkuji, paní Gat. A nyní má slovo Evropská komise. Pan Seifert má slovo, prosím. Děkuji. Evropská komise vítá fakt, že Rada přijala toto doporučení na prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic na další tři měsíce za předpokladu, že budou naplněny přísně stanovené podmínky. Chci také zdůraznit, že na o něch pěti šengenských státech, aby se rozhodli, jestli budou toto doporučení uplatňovat. Dnes jsme dostali oznámení ze strany Rakouska, že toto rozhodnutí rady budou uplatňovat eh, po období dalších tří měsíců. Ve svém doporučení Evropská komise uznává, že došlo k zásadnímu pokroku směrem k obnovení plného Schengenu od prvního prodloužení v roce 2016. A chci především zmínit, že Evropská agentura pro Evropská pobřežní stráž a hraniční stráž byla rychle implementována, což také vidíme ve zprávě komise eh, přijaté 25. ledna. Přes tato zlepšení ochraně vnějších hranic v Řecku a ze strany Řecka se stále objevují určitá opatření ze šengenské eh, mapy, která, je, která zatím nebyla úplně uplatněna. Máme za to, že stávající prodloužení je vymezené a ospravedlněné, a že ochrana vnitřních hranic kontrolami by měla být používána těmito pěti členskými státy pouze jako poslední prostředek a v doporučení to jasně zmiňujeme, že se k němu mají uchýlit až poté, co jasně probrali veškerá alternativní opatření, jako například policejní kontroly na místo kontrol na hranicích. Kontroly na hranicích by navíc měly být přiměřené a zacílené mají vycházet z pravidelného hodnocení a opětovného hodnocení potřebnosti těchto kontrol na hranicích. Mají také analyzovat rizika a spravodajské údaje. V těchto pěti členských státech tedy můžou dojít k závěru, že situace si již nevyžaduje kontroly na vnitřních hranicích. A jak již říkalo malské předsednictví, členské státy musí podávat každoměsíčně zprávy o těchto kontrolách Evropské komisi a radě. No a nakonec, na místo šestiměsíčního prodloužení došlo pouze k tříměsíčnímu. Evropská komise bude dále spolupracovat s příslušnými členskými státy na tom, aby postupně se přestaly uplatňovat tyto kontroly. S tím, že naším cílem je, vrátit se k běžně fungujícímu šengenskému prostoru, jakmile to bude možné. Děkuji. Děkuji. A nejprve pan Coelho. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za prezentace jak zástupcům malského předsednictví, tak komise. Za prvé chci říci, že se jedná o druhé prodloužení doporučení z května 2016. To znamená, že se dostáváme na hranici a měli bychom se snažit co nejrychleji naplnit podmínky cestovní mapy k Schengenu, tak jako to bylo prezentováno komisí a schváleno radou. A má druhá připomínka se týká stávajících kontrol. Pouze Evropská komise má přístup k údajům, které byly poskytnuty u těchto kontrolách zatím. A po posledním doporučení to bude komise a rada. Jinými slovy tedy, kolik kontrol probíhá v těch zemích? Kolik nelegálních přistěhovalců bylo zastaveno na hranicích? O jaké kontroly se jedná? Jsou zacílené? Zacílené na všechny? Jaké mají tyto kontroly hospodářský dopad? To ví jenom komise. Navíc je možné, aby někteří lidé mohli na základě této situace jenom křičet, že Schengen nefunguje. Máme mechanismus hodnocení v rámci Schengenu, který umožní neplánované návštěvy a tam už se k jejich výsledkům dostaneme. Nicméně neuplatňuje se na konkrétní pravidla, která jsou uplatňována pro dané členské státy. Tolik tedy mé otázky. Jak můžeme vyhodnotit, zdali jsou tyto kontroly ještě potřebné, nemáme-li tyto informace? Může nám komise poskytnout údaje o kontrolách, které v tuto chvíli probíhají? A pak, když ne, jak se dá tato situace změnit? Děkuji. Děkuji. Paní Mecola má slovo. Děkuji. Naváží na to, co říkal kolega Carlos. I já bych chtěla poděkovat malskému předsednictví a komise za jejich stručné prezentace. Asi se všichni zhodneme na tom, že hlavní prioritou je zachovat šengenský prostor. Je to prioritou všech institucí. Ano, čelíme reálným bezpečnostním hrozbám a toto rozhodnutí o prodloužení dočasné kontroly musíme zasadit do širšího kontextu, včetně sdělení Evropské komise o cestovní mapě zpět k Schengenu, o které se právě hovořilo. Toto rozhodnutí musí být dočasné, rychle se musíme vrátit k normálu. Nicméně jedná se o mimořádné časy, eh, musíme mít pod kontrolou vnější hranice, pakliže naši občané mají věřit v celý šengenský prostor. Je potřeba zavádět různé politiky, které povedou k navrácení k plně funkčnímu Schengenu. Pohraniční a eh, pobřežní stráž začíná rychle fungovat. Kromě toho se také vytvářejí hotspoty a následně registrování a odebírání otisku prstů se dostalo téměř na 100% potřeb. Takže v zásadě se zdá, že se pohybujeme správným směrem a uvidíme, jestli ukážeme občanům, že si ceníme jejich práv a vrátíme se rychle k plnému fungování šengenské zóny. Thank you. Thank you so much. Děkuji. A nyní paní Wimberg. Děkuji, paní předsedkyně. Mě by z... od předchozích řečníků jsme slyšeli, eh, že možnost tedy zavést to mimořádné kontroly na hranicích je omezeno lhůtou dvou let a ty dva roky brzy vyprší. Ve Švédsku nám to výrazně pomohlo, protože od tedy vrcholu té uprchlické vlny 60 tisíc osob v roce 2015 ten počet klesl na 4 tisíce. Švédsko by to jinak nezvládlo, kdybychom nezavedli hraniční kontroly. A my jsme, pokud to budeme moci prodlužovat vždy pouze o tři měsíce, způsobí, způsobí to spoustu problémů naší policii a celním orgánům, protože pro ně bude těžké přeorganizovat si práci. takto krátkodobém rámci. V naší straně jsme přesvědčeni, že je na každém členském státu, aby si sám rozhodl, zdali chce mít hraniční kontroly a na jak dlouho. Nemyslím si, že se můžeme vrátit do této minimální úrovně letos. Jestliže budeme nadále eh, uplácet Liby a Turecko, tak možná potom se můžeme vrátit k té původní politice, jinak ne. Děkuji a nyní pan Halahal. Děkuji, paní předsedkyně. Možnost eh, tedy zavést interní a eh, hraniční kontroly byla původně zamýšlená pouze pro přechodné krize. Nicméně ta imigrační krize se nyní stala v podstatě trvalým jevem. A dočasná kontrola hranice stala jedním z nástrojů, které umožňují tento jev kontrolovat. Pokud by se měla opakovat situace z roku 2015, více než polovina členských států by pravděpodobně zavřela své hranice bez ohledu na to, jaká legislativní pravidla tady platí. Komise a rada by tedy měly spíše uvažovat o tom, zdali stávající legislativa, která upravuje šengenský prostor, postačuje. Děkuji. Děkuji a nyní máme zhruba pět minut na odpovědi. Máte slovo. Děkuji. Pokud jde o tu poslední otázku, zatím neproběhla obecná debata na půdě rady na téma toho, zdali potřebujeme nějakou zásadní změnu pravidel fungování Schengenu. Naším cílem je vrátit se co nejdříve zpátky k regulárnímu fungování šengenského prostoru. Jakékoliv úpravy šengenského kodexu eh, v tuto chvíli jsou jen velmi specifické a odpovídají aktuální situaci. Pokud jde o žádost o další informace, my se to ověříme s našimi kolegy a kteří vypracovávali tyto zprávy a znovu vás budeme kontaktovat. Děkuji. A nyní dávám slovo komise panu Seifertovi, aby odpověděl na otázky. Děkuji. Poslanec pan Kojev upozorňoval na to, že jde už o druhé prodloužení podle článku 25 a 29 Schengenského kodexu. Je možné prodlužovat i nadále, pokud přetrvávají mimořádné okolnosti, maximálně však po dobu dvou let, protože tím cílem je vrátit se co nejdříve k řádnému fungování šengenského prostoru. Komise si je jistá, že přijímaná opatření brzy v praxi zaberou a umožní nám vrátit se zpátky k běžnému režimu fungování na hranicích. A další otázky předsednictvo to již řeší. Totiž Evropský parlament by také chtěl být příjemcem těch měsíčních zpráv od členských států. Samozřejmě to je legitimní požadavek, ale bylo by dobré, kdyby Evropský parlament kontaktoval nikoli komisi, ale přímo radu s touto žádostí, protože rada, když rozhodovala o úkolech komise, nezahrnula tam takovýto úkol. A navíc tedy rada musí nejprve kontaktovat těch pět členských států, o které by šlo. Pokud je o náklady, tady eh, máme k dispozici celou řadu studií, které byly provedeny. Já to jenom rychle schrnu. Pokud je o ten počet studií, které proběhly, Jedna se týkala evropských hospodářských výhledů, které vypracovala Evropská komise a podle nich trvalé a systematické zavádění hraničních kontrol uvnitř šengenského prostoru by vedlo k nákladům ve výši 5 až 18 miliard ročně. A mělo by to zásadní dopad na sektor dopravy, ať už po silnicích či na moři. Už vlastně komise je příjemcem stížností na hraniční kontroly, ale mělo by to zásadní dopady na turistiku, na každodenní život lidí, kteří každý den přes hranice cestují do práce. A navíc tedy, vzhledem k tomu, že již existují do určité míry hraniční kontroly, někteří lidé již byli nuceni přestěhovat se za svojí prací, takže to má i dopad na lidské životy. Nakonec se ukázalo, že ty náklady narostly více, než byl původní odhad komise, takže za ty dva roky je to téměř 51 eh, miliard, což reprezentuje žádná celá 15 eh, evropského hrubého domácího produktu. Nepřímé náklady na šengenský prostor mohou být dokonce ještě vyšší, protože to závisí na celé řadě dalších aspektů. Nicméně v tomto ohledu tady existuje jen velmi málo studií. Opětovné zavedení hraničních kontrol doufejme jen na krátkou dobu. Bere v úvahu také to, že nejde o systémové opatření, je omezeno pouze na pět členských států a jen na určité úseky hranice. Proto ty hospodářské náklady eh, zatím ještě nedopadly plně. Bylo také zmíněno, že se podařilo dosáhnout pokroku Vy jste se zmínili o situaci hotspotu, dublinského nařízení tedy návrat dublinského, Řecka k dublinskému systému, k tomu mělo dojít v příštích měsících, doufejme. A my v podstatě doufáme, že se vracíme zpátky k plnému fungování šengenského prostoru. Thank you, thank you, Miss eh, Seifert. Děkuji. Chci poděkovat také paní Kat za informaci, kterou nám předala pro nás je opravdu důležité, abychom měli informace, které nám umožní spolupracovat eh, s komisí v této tak důležité věci. Děkuji vám všem. A nyní bude krátká přestávka, protože další bod jednání je naplánován na 14.45. Budeme tedy pokračovat ve 14.45. Kolegové, dobré odpoledne. Půjdeme k dalšímu bodu. Návrh eh, rady založit mechanismus, který umožní automatizovanou výměnu dat. Víte, kolegové, že další dva body se týkají toho, jak členské státy implementují takzvanou Prýmskou dohodu. Musím vám také připomenout, že parlament je konzultován v této věci a rada se vyžádala stanovisko k této věci do tří měsíců. Vzhledem k tomu, že Eh, tato lhůta vyprší 10. února. Eh, požádáme radu o prodloužení za předpokladu, že budeme pracovat pouze v angličtině. Zatím jsme schválili pouze zprávu o výměně údajů eh, na základě DNA s Řeckem. GUE předloží svůj vlastní návrh této věci paní Grabelíny, tu, paní zpravodajko tu není dnes odpoledne, takže já dám slovo paní Birgit Sepa. Thanks a lot, Madam Chair. Děkuji. Naše zpravodajka Maria Grapíny pracovala na tomto materiálu, bohužel dnes odpoledne se nemohla dostavit, takže mě požádala, abych vystoupila jejich, jejím jménem. A já prostě přečtu její poznámky. Zpráva, o které hovoříme, se týká návrhu Rady přijmout rozhodnutí o automatizované výměně dat, pokud jde o poznávací značky automobilů v Dánsku. Je to velmi technický návrh. Dánsko vyplnilo dotazník o ochraně dat a o výměně dat v poznávacích značkách. A Dánsko také úspěšně zahájilo pilotní spolupráci s Nizozemskem. Další vývoj podle rozhodnutí 2008-615 EEC bude záviset na tom, jak dopadne pilotní projekt 13.10.2016 Rada a ostatní země, které jsou signatáři Primské dohody, dospěla k závěru, že Dánsko splnilo všechny podmínky podle článku 6 této dohody. To znamená, že my souhlasíme s návrhem rozhodnutí Rady, totiž že Dánsko má nárok na ob- být příjemcem a zároveň také odesílat všechna data, která jsou uvedena v písmenu J tohoto rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Birgito, nevím, jestli je tu nějaký kolega, který by chtěl vystoupit. Ne. Pokud tedy nikdo další nechce vystoupit, dovolte mi říci, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. února. A na konci jsem tedy zmínila dva body. Birgit byla velmi korektní. Šlo o body 23 a 24 za prvé návrh implementačního rozhodnutí o spuštění automatické výměny dat v Dánsku a za druhé to byl návrh implementačního rozhodnutí Rady o spuštění automatizované výměny dat eh, na základě DNA s Řeckem. Děkuji tedy Birgitě, děkuji kolegům. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. února. A tím končí práce našeho výboru pro tuto chvíli. Okay, we have, uh, after this we have, uh, uh A poté máme velmi zajímavé slyšení, ale ve tři. So we suspend for 10 minutes. Thank you. Takže teď se dáme pauzu 10 minut. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, poslanci, řečníci. Je mi potěšením, že vás mohu uvítat na tomto veřejném eh, slyšení o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích v Evropské unii. Jménem eh, pana Klauda Moraes, eh, který mě požádal, abych ho zde dnes odpoledne zaslouž, zastoupila. Podmínky jsou důležitou součástí justičních systémů členských států, tedy věznice a Evropský prostor eh, v bezpečnosti a spravedlnosti, tak v něm hrají důležitou roli. K prosazování vzájemné důvěry mezi členskými státy je nezbytná účinná eh, spolupráce eh, v, v rámci EU a je také třeba zajistit, aby eh, existovaly uspokojivé vazební podmínky ve všech členských státech na eh, základě dodržování eh, určitých standardů lidských práv. Evropský parlament v předchozím usnesení vyjádřil své obavy o hledně podmínkách vyvězení v některých členských státech. Výbor Libe v současné době zpracovává zprávu z vlastní iniciativy k tématu s cílem pojmenovat nedostatky a navrhnout iniciativy na politické a administrativní úrovni ke zlepšení situace v Evropské unii. Spravodaj, eh, který je zodpovídá za tuto eh, zprávu, je, tím je paní Joel Bergeron a s radostí ji zde dnes vítám a dávám jí slovo, aby uvedla naše slyšení. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Především vám všem děkuji za toto slyšení, které si myslím bude velice zajímavé v rámci přípravy této zprávy o stavu vězení v Evropě. Máme tady různé osoby, které dnes vystoupí. A pro mě bylo důležité, aby to byly zainteresované strany. Všichni mají vlas, zvláštní roli. Vystoupí zástupce Rady Evropy, Rady pro trestní spolupráci, který má na starosti základní práva. Bude to paní Vivian Geran a potom paní Jelena Taneva, což je právnice mezená, právnička francouzské sekce, která bude hovořit o podmínkách a u zranitelných osob ve vězeních. To bude paní Kreteno a potom profesor, krim, profesorka kriminologie, penologie a sociologie, členka různých sítí v Evropě Sonia Snaken. Doufám, že jsem to jméno příliš špatně nevyslovila a nakonec vyslopí pan Lars Vidholm, eh, který vede Institut probační služby ve Švédsku a bude hovořit o eh, službách, které oni poskytují. A myslím si, že je důležité si vyslechnout tyto různé přístupy k vězeňství, poslechnout si jak profesionály, tak občanskou společnost, a že každý z nich nám poskytne velmi dobrý pohled na věc. Vězeňství v Evropě je velmi široké téma. A týká se jednak vězňů a jejich podmínek, ale také základních práv, právo na zdraví, právo na vzdělání, právo na návštěvy, korespondenční právo a hlasovací právo. Týká se také pořádku a bezpečnosti a také rehabilitace po trestu odnětí svobody. To jsou všechno zásadní věci. Také práva zaměstnanců ve vězenství jsou důležitá a proto by měla být součástí této budoucí zprávy. Až budu připravovat zprávu o stavu ve věznicích, tak se budu držet kompetencí evropského práva, boje za základní práva v ve věznicích. Pochopitelně nechci vstupovat do kompetencí členských států, nechci měnit vnitrostátní právo a nemám k tomu ani pravomoc. V rámci transparentnosti chci říci, že chci, abychom změnili základní pohled občanů na vězeňství, protože vězňové jsou především lidské bytosti a neměli bychom na to zapomínat. Velmi často se na ně díváme nebo velká většina veřejnosti se na ní dívá jako na odpad společnosti. Jak víte, tak existuje velký rozdíl mezi vězeňskými systémy v Evropě, ale velmi často tam nacházíme stejné problémy. Přeplněnost, násilí, nedostatečné řízení, příliš mnoho eh, sebevražd, řada vězení prostě je v nevhodných podmínkách. Myslím si, že Francie je tady velmi špatným příkladem. Je mi to velmi líto. Severské země, jako Švédsko nebo Finsko, si myslím, nám předkládají velmi dobrý příklad, kde jsou daleko lepší vězeňské podmínky a mohly by sloužit jako vzor. A v této souvislosti bych se ráda vydala do těchto zemí, abych viděla přímo na místě, jak to tam funguje. Pojedu do Finska s pomocí paní Otaly a potom také do Švédska. A potom ještě poslední věc. Já jsem se rozhodla, že dnes nebudu řešit otázky radikalizace. Máme k tomu zprávu paní Daty. Takže myslím si, že vězení je dostatečně široké téma na to, abychom věci, které jsou řešeny jinde, tady nepopisovali, abychom se soustředili pouze, pouze na práva uvězněných. A tím už bych ráda předala slovo jednotlivým vystupujícím a paní předsedkyni. Děkuji vám. Paní Bergeru, já budu pokračovat italsky od teď. Jsem velice eh, vám vděčná za tenhle přesný úvod. Téma dnešního odpoledne eh, je předmětem velkého zájmu našeho výboru a mého osobního. A eh, takže věřím, že eh, dnešní eh, řečníci eh, nám poskytnou spoustu zajímavých podnětů. Důstojnost a podmínky lidí ve vězení jsou důležité ve všech zemích. A teď dám slovo jednotlivým řečníkům a po vašich vystoupeních bude následovat debata. A vás upozorňuji, že eh, eh, toto přenášíme eh, po internetu a všechno, co zde bude řečeno, bude k dispozici na webových stránkách parlamentu, takže se do toho rovnou pustíme do toho prvního panelu. S radostí zde vítám paní Vivian Žerán. Omlouvám se, nevím, jestli správně vyslovuji vaše jméno. Pan Vivian Žerán je předsedou Rady pro penologickou spolupráci na Radě Evropy. A po něm bude hovořit paní Ilina Taneva, tajemnice Rady. Rada Evropy má rozsáhlé zkušenosti v propagaci e, lidských standardů lidských práv ve vězeních a jejich práce je důležitá, zejména pro členské státy EU. A já teď dám slovo našim řečníkům a prosím je, aby hovořili po deseti minutách, takže nejdříve eh, dostává slovo pan žerám. Eh, Žerán. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo a, a paní zpravodajko jménem kolegyně Iliny Tanevy, která je v Bobé Levici a, a za sebe bych a, eh, chtěl a, velice poděkovat Evropskému parlamentu. Mm zejména vašemu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro za dnešní slyšení. My se dnes budeme hovořit o činnosti Rady pro penologickou spolupráci Rady Evropy a budeme se hovořit o, o v, v dodržování základních práv pachatelů a podmínkách vazby. Pokud je o mě, tak já jsem ředitelem Irské probační služby a v minulém roce jsem předsedal Rady pro penologickou spolupráci Rady Evropy. A o tom toho ještě řekneme více. Paní Taneva a já eh, se, si podělíme ten čas na prezentaci a budeme si předávat slovo. Teď předám eh, slovo kolegyni. Děkuji. A děkuji vám za pozvání eh, k prezentaci před Evropským parlamentem. Já jsem eh, velice vděčná za eh, toto velice komplexní slyšení a chtěla bych dát k dispozici informace o všech aspektech podmínkách ve věz, podmínek ve vězení. Pokud jde o Radu Evropy, tak podmínka, eh, podmínka ve vězení, eh, práce ve vězeních, to už je tématem od 60. letech. V současné době, jak vidíte, máme určité eh, normotvorné standardy a mechanizmy monitorování a potom také máme podpůrné aktivity. Z hlediska normotvorby tady politickým orgánem je Rada ministrů, která v případě vězení, tak tam nemám žádný základní instrument, máme jenom doporučení, je tady tedy politická dohoda o tom, že se něco udělá, nicméně není to závazný právní instrument. Většina z vás zná mm, ten základní text evropských vězeňských pravidel, který byl zpracován na Radě pro penologickou spolupráci na úrovni odborníků z jednotlivých oblastí. Potom se to předá řídícímu výboru, to je Evropský e, výbor pro e, kriminální problémy a potom výbor ministrů přijme e, tento text. V těchto případech je důležité, že tady je synergie mezi těmi standardy a potom těmi monitorovacími mechanismy jsou pro lidská práva, navzdory tomu, že nemáme závazné eh, právní instrumenty, se odkazuje na doporučení výboru ministrů jako eh, jednotlivé, eh, jediné existující standardy a tím z nich kvazi dělá takový závazný text pro země, kde jsou vynášeny rozsudky. Potom je tady výbor pro prevenci mučení, který také vytváří standardy CPT také se odkazuje na standardy výboru ministrů. Potom jsou tady také podmínky pro lidská práva parlamentní eh, schromáždění, které má monitorovací mechanismy a potom je tady rada ministrů samotná, která kontroluje, jak eh, se implementují eh, rozhodnutí tyto orgány vrací k jednotlivým pravidlům v připravených revizích. Máme také spolupráci a podpůrné aktivity. A tady vidíme roli Evropské unie, protože řada těch aktivit ve východní Evropě a v Turecku je financována ze společných eh, programů EU a Rady Evropy. Takže tady eh, pracujeme na tom, na té praktické eh, oblasti implementace. Rada pro penologickou spolupráci byla vytvořena v roce 1980 jako poradní orgán a v eh, poradního výboru pro kriminální problémy, ale teď je to mezinárodní výbor, mezivládní výbor s pracovní skupinou eh, s, složenou z devíti pra, eh, odborníků, jsou tedy voleni, tak aby mohli být nezávislí, aniž by byli závislí na politice ve své domovské zemi. A mm, jednou za rok proběhne plenární zasedání Setkáme se tady v eh, formátu všech 47 členských států a tak, eh, ty, i, tak probíhá tady ta informace, to informování na této úrovni. Ty hlavní eh, standardy, které byly vytvořeny prostřednictvím PCCP, jsou eh, následující eh, Evropská pravidla vězeňství z roku 2006, Evropská pravidla pro eh, komunitní tresty a opatření, která očekáváme, že budou revidována a přijata v nejbližších měsících, potom Evropská probační pravidla z roku 2010, Evropská pravidla pro nezletilé pachatele z roku 2011 a možná Eh, jsme zde eh, také eh, si říkali, že bude vhodné položit otázku, jestli není čas pro závaznou evropskou vězeňskou chartu. To je iniciativa, která vznikla kolem roku 2004, iniciativa Evropského parlamentu a parlamentního schromáždění Rady Evropy z řady důvodů to tehdy neprošlo, ale možná, že to něco praktického, hmatatelného, k čemu bychom se teď mohli vrátit. Pokud jde o PCCP, a tak pokud jde o e, jeho stávající úkoly, tak vytváříme dokument e, pokynů nebo norem k e, dětem uvězněných rodičů. Těch je několik milionů po celé Evropě. Také pracujeme na revizi eh, Evrops, eh, tedy komentáři, eh, komentáře k evropským pravidlům vězeňství. Také napravujeme tedy opravujeme doporučení k mediaci u v obětí trestné činnosti. Potom také tady máme probační eh, služby. Eh, k tomu proběhne konference a ta bude, to je, to je vlastně příležitost jednou eh, za rok, aby všichni členové probačních služeb ze všech 47 států se setkali jednou za rok a tato příležitost se používá i jako prostředek k rozvoji práce, která probíhá v PCCP kdykoliv. A také se to používá k šíření těch nejnovějších eh, doporučení nebo obecných zásad. Elena za chvíli bude hovořit o eh, eh, vězeňské probační populaci v oblasti Rady Evropy, což je nesmírně důležité. Tam jsou velké příležitosti, které se týkají rozvoje jednotlivých standardů založených na faktech a statistikách. Jeden z dokumentů, které jsme eh, vlastně dokončili minulý rok eh, z těch dvou, které jsou velmi relevantní po celé Evropě a v jednotlivých orgánech se týká radikalizace eh, směrem k násilnému extremismu, zejména v rámci vězeňské populace, ale i šíře v celé komunitě a v oblasti probantu. Well, you see here, uh... Tady vidíte pár obrázků ze statistiky Rady Evropy. Tato data sbíráme již 30 let. A posledních 15 let také sbíráme údaje týkající se trestů, které nejsou odnětím osobní svobody. Data, jsou, data vždy sbíráme rok poté, tak abychom měli pokrytý celý předchozí kalendářní rok. Z analýzy vyplývá, že 33 47 členských států má přeplněná vězení. A ještě horší je, že 12 zemí již několik let trpí touto situací, která se nemění. Ve východní Evropě se zásadně snížila populace vězení, přičemž počet vězňů na obyvatelstvo mají nejvyšší, ale dá se říci, že vězení jsou přeplněna jak na východě, tak na západě Evropy. Situace se nemění přes veškeré úsilí, které se do její změny vkládá. A z toho máme obavy. Snaží se zlepšit eh, práci soudnictví, používat spíš eh, tresty neodnětí svobody. A teď cizinci. Tady máme řadu zemí, které mají problém s narůstající populací cizinců v, ve vězeních. A pouze 26% z nich jsou občané Evropské unie. Takže občané neunijních zemí jsou ve velkých počtech zastoupeni v populaci evropských vězení. Situace je nejvážnější před samotným um, odsouzením, kde je těchto cizinců největší počet. Tady vidíte na grafu, kterých zemí se to nejvíce týká. Na dalším diapozitivu také vidíte náklady uh, na věznění, které jsou také velmi vysoké. 21 miliard euro, což je hodně. Vychází to ze skutečných výdajů a ne z rozpočtu. Takže průměr je 101 euro na vězně a den. S tím, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, protože mají různé HDP. Takže tady máme jenom pár čísel, týkající se jak vězení, tak jiných trestů. Stojí zatím hodně práce. Zpracovali jsme hodně údajů, analyzovali jsme je a nyní s Evropskou unii provádíme společný projekt, který se má zabývat eh, právě otázkou cizinců v, eh, ve vazbě. Budeme mít setkání vnitrostátních korespondentů, abychom se nastavili metodiku sběru údajů, a jejich srovnávání. A doufáme, že to ještě zlepší již tak kvalitní statistické údaje, které máme. A nakonec na dalším diapozitivu vidíme určité výzvy, kterým čelíme v této oblasti. V této oblasti, především ve vězeňství, se zdá, že se často příliš soustředíme na fyzickou infrastrukturu, tedy vytvářet, budovat lepší vězení a více vězení. A já mám přitom pocit, že velmi často výzvy, před kterými stojíme, se netýkají jenom infrastruktury, byť je důležitá, ale že často jsou to neviditelné struktury, jako třeba mentalita, spolupráce, angažovanost. A hodnoty, které máme ve vězení, anebo tam chceme rozvinout, vedení lidí, podporování spolupráce v organizaci a mezi organizacemi. Tady musíme říci, že vězeňská probační služba eh, je často úplně přehlížena veřejnosti a následně tedy nemá často příliš vysokou politickou prioritu. Po celé Evropě panují různé právní systémy, různé právní a kulturní tradice. Navíc se mění ekonomická situace, úřady zemí během posledních let byla velikým problémem a vedlo to k tomu, že upadá stav vězeňských budov, pracuje tam méně profesionálů a podobně. Navíc veřejnost se bojí trestné činnosti a e, vlády proto mají tendenci více trestat. A často také nefunguje řádně spolupráce mezi průřezová spolupráce na vnitrostátní místní a evropské úrovni. A teď se chci vrátit k tomu, co jsem říkal na samém začátku. Tedy, že možná, že právě v tuto chvíli by bylo dobré vytvořit závaznou evropských vězení, která by byla ve prospěch nejenom vězňů, ale také pracovníků vězeňské zprávy a obecnosti a obecně veřejnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Ringrazio. Děkuji mnohokrát za první vystoupení v tomto panelu, kteří hovořili o základních právech ve vězeňství a o detenčních podmínkách. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky a nyní se dostáváme k druhému panelu. Ten se bude týkat zranitelných osob ve vazebních podmínkách. A slovo dostane paní Marie Kretno, která je právničkou IPO francouzské sekce. Mezinárodní observatoř pro vězeňství je nevládní organizace, která podporuje základní práva a důstojnost vězňů. Paní Kretno bude hovořit o zranitelných osobách ve vězení. Dostává slovo. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali na toto slyšení, které je pro mě velmi zajímavé. Já jsem se tedy úplně nesoustředila ve svém vystoupení na zranitelné osoby, protože to po mně nikdo nechtěl, ale spíše jsem se chtěla podívat na otázku přeplněnosti francouzských věznic. A pochopitelně také potom to má návaznost i na zacházení s lidmi ve slabé, oslabené pozici. Francie je podobná ostatním zemím v tom, že má dlouhodobě přeplněná vězení. Měli jsme v letošním roce 72 tisíc vězňů s tím, že tisíce z nich podstatě museli bydlet ve dvou nebo ve třech v celách pro jednoho. A museli spát tedy jenom na madraci na zemi. V prvním a lednu jsme měli zásad, od prvního ledna jsme měli tedy zásadně přeplněné věznice. Je tam a to o 110% v celém vězeňství. A za touto statistikou se ale skrývá něco jiného. A máme tam i třeba lidi, kteří jsou ve vazební věznici, anebo si odsluhují krátké, krátké tresty. Máme tam vždy nastaven numerus clausus, a do dlouhodobých eh, věznic se nedává více lidí, než tam může být. Nicméně ve vazebních věznicích to tak není. A tam se často dostáváme na 140 kapacity. A ve některých částech máme třeba i 150 přeplněnost. A má to své dopady. Za prvé se neustále mění vězni, lidé nemají žádný osobní prostor a mají menší přístup k aktivitám anebo ke službám. V podstatě ve vazebních věznicích zůstáváte v celé 24 hodin denně za těch podmínek, které jsem zmínila. Co se týče péče, tak je to velmi podobné. A také to vyplývá z počtu dozorců a vychází to také z teoretické kapacity, veškeré eh, tyto počty pracovníků a ne ze skutečné obsazenosti. Před několika lety se situace zásadně nelišila. Už v roce 1994 jsme měli 124% eh, přeplněnost a potom jsme eh, postavili vězení 20 tisíci místy a následně se zdá, že se tedy zvyšuje počet eh, trestů eh, omezení svobody, tak jako se staví nová vězení, čili v podstatě ta nová místa se zaplní. Když se na to podíváme na evropské úrovni, tak jsme někde kolem mediánu, kolem střední hodnoty. Ale na některé věci nesmíme zapomínat. Nesmíme zapomínat na to, že počet odsouzených do vězení se zvyšuje a neznamená to ale, že by se stejně eh, zvyšovala kriminalita. Máme k tomu statistiky. A vydávané policejními složkami. A existují dokonce analýzy, které ukazují, že u některých trestných činů, jako třeba u krádeže či loupeže, dochází ke snížení, s tím, že vraždy zůstávají na poměrně nízké úrovni a navíc se také snižuje počet případů napadení a ublížení na zdraví. Čili vlastně vidíme, že kriminalita neurčuje nutně počet odsouzených k odnětí svobody že to je spíše vězeňská politika. A vidíme, že vězeňská politika se soustředuje eh, tedy na to, abychom penalizovali stále více trestných činů. A máme nové trestné činy, a které vedou k tomu, že stále více lidí se dostává do vězení. A kromě toho máme postup rychlých odsouzení a to vede k většímu počtu odsouzení na delší dobu, na delší tresty. 70. Eh, vidíme tedy statistiky v tomto smyslu. Takže narůstají nám počty. Měli jsme určitá opatření v roce 2014, která byla zrušena, ale pořád to má ještě oddálené důsledky. Další eh, věc. Existovala poptávka o tom, že by měly být eh, maximální tresty a eh, nebo standardizované tresty a že pokud soudce se od nich chce odchýlit, tak to musí odůvodnit. Nicméně, my jsme zjistili, že tento přístup nakonec vedl k zásadnímu navýšení trestu odnětí svobody. Za první tři roky to byl nárůst 1,6 krát. Máme tedy čísla od roku 2008 až do roku 2010. A Vedlo, k tomu, vedlo to také k tomu, že se zvýšila populace věznic o 4%, což představuje v podstatě 4 miliony roku, 4 tisíce roku odsouzení. A Velmi často se tam jednalo v podstatě o rizikové skupiny jako narkomany či alkoholiky, kteří mají větší tendenci páchat trestné činy, Potom se o 20 zvýšil počet občanů v předběžné vazbě. Když se tedy díváme na tyto statistické údaje, těžko se v nich hledá jasné vysvětlení. Je ale jasné, že eh, tady máme určitý počet eh, navýšení trestů spojených s, trest, s trestnou činností teroristickou, ale vidíme, že velmi často se lidé spíše dostávají do vazebních věznic. Byť by to mělo být pouze ve výjimečných případech. Máme zavedeno elektronické sledování jakožto alternativu, ale moc se nepoužívá. Máme pocit, že zhruba pouze 400 osob jsou vlastně takto s těmi sledovacími náramky a nikoli ve vazební věznici. A potom ještě potřeba vzít v úvahu, že ve stejném období existují země, u nichž zase klesá počet eh, vězenské populace. Platí to třeba pro Německo, Nizozemsko, Itálii tam o tom rozhodl konec konců Evropský soudní dvůr pro lidská práva, že tedy musí učinit opatření pro snížení přeplňování věznic. Mají k tomu různé motivy. Například třeba Nizozemsko snižuje populaci vězení z hospodářských a rozpočtových důvodů, minimálně částečně, ale pak třeba, když se podíváme na skandinávské země, tak ty zase mají jiné důvody. Konec konců už to politika, která běží u nich 50 let a teď mají 55 vězňů na 100 tisíc obyvatel. Čili zavádějí opravdu dobrou metodiku proti recidivě. Je pravda, že dnes je to trochu zpochybňováno, ale přesto situace je dosti stabilní. A nakonec to jsou vlastně jediné země, které se zabývají, které se zabývají eh, výsledky kriminologického výzkumu a doporučeními Rady Evropy, tedy severské země. A následně tedy eh, podle toho dotváří své politiky. My jsme viděli, že vězení, uvězňování vede k recidivě tím, že eh, ničí lidem sociální sítě, oslabuje je fyzicky a psychicky, snižuje jim šance na zaměstnanost. A navíc v tom vězení je prostředí, které eh, spíše umožňuje nárůst kriminality poté, co je člověk propuštěn. Ve Francii se dostáváme do situace, kdy 63% osob, které za posledních pět let byly odsouzeny, se tedy dostávají na svobodu z vězení a velmi rychle se dostávají do vězení zpět. Během pěti let 47% lidí je znova odsouzeno. Jak tedy snížit počet lidí ve vězeních? Francouzská vláda eh, si uvědomuje, že nám narůstá počet odsouzených, nicméně neřeší to úplně správně. U nás třeba eh, už od roku 65 máme eh, právo na individuální vzdělávání ve vězeních. přesto, aby se toto propagovalo, tak spíše prostě francouzská vláda staví více vězeních a eh, dostaneme se snad na 115 vězňů na 100 000 obyvatel. My víme, že to je velmi drahá kontraproduktivní politika, A ta opatření, která byla přijata od 70. let, vyčerpávají systém vězeňské služby. Ještě se to zhoršilo po roce 2002, kdy jsme spustili partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ve vězeňství a vyplývají z toho smlouvy, které v podstatě umožní si na 20-30 let vzít úvěry a stavět nová vězení. A ty úroky jsou ale dost vysoké, 2-3%. A to skutečně vyčerpává dlouhodobě naše finance. Naše zadluženost je 6,3 miliard euro. A když se podíváme na ty nové programy, tak se tím dostaneme na 7,8 miliard ve vězenské službě. Také to vedlo k tomu, že potom je méně peněz na údržbu věznic a ty peníze, které se dávají na údržbu, jsou víceméně poloviční, než by bylo potřeba. A dnes máme v podstatě celé cely, které už nejsou obyvatelné. Navrh rozpočtu na rok 2017 opět nepočítá se zvýšením prostředků na údržbu všechno na rekonstrukci. Činnost a aktivity jsou v podstatě zanedbatelné ve vězení, byť Rada Evropy říká, že vězni by měli mít 8 hodin činnosti. U nás je to tak zhruba hodina 30. Takže zase vidíme, že situace se velmi liší mezi tím, jestli se to jedná jestli se jedná o běžnou věznici, tedy na dlouhé tresty, anebo vazební věznici. Eh, u těch věznic pro delší tresty eh, je té činnosti trochu více. V podstatě jedna ze čtyř osob ve vězení má přístup ke vzdělávání a jeden z šesti má přístup k odbornému vzdělávání. A přitom potřeba jasně existuje. 23, osob, 23% osob ve vězení a mají problémy číst. Někteří vůbec nechodili do školy. 75% a nemají vyšší vzdělání než maturitu. A vláda v podstatě chce pořád stavět nová vězení a to ukazuje, že se vlastně vůbec nezamýšlejí nad osobami, které ve vězení opravdu nemají co dělat. A situace se nemění už roky trvá, že kritizujeme přesouvání lidí z psychiatrických léčeben do vězení. Máme ve vězení spoustu lidí, kteří mají psychiatrické problémy a spíše by měli být psychiatrické léčebně. A nemáme vlastně žádný systém, který by zajistil, že se do toho psychiatry v rámci veřejného zdravotnictví a zapojí. My jsme navrhovali, aby byly vytvořeny, vytvořená vězení, zvláště upravená pro osoby s eh, psychiatrickými problémy. Bylo by to v podstatě něco, mezi, něco jako vězeňská nemocnice. A nezamýšlí se ani nad otázkou kratších trestů. Na druhou stranu, když se podíváme na různé populace, tak vidíme, že velký pro, velké procento vězňů je ve vězení méně než jeden rok. Kdybychom pouze aplikovali právo, tak tam je řečeno, že tady tyto osoby a, by nemuseli být ve vězení, ale v jiných zařízeních a následně bychom tímto vyřešili problém a, přeplňování věznic. A přesto všechno se rozhodli, že ne, ne, ne, budeme eh, stavět eh, věznice pro tady tyto lidi. Zase velmi často se jedná o lidi, kteří mají eh, dvouletý trest a že by se třeba dal nahradit i podmíněným trestem. Já mám pocit, že už jsem tak hovořila příliš dlouho, tak bych to v tuto chvíli zastavila. Děkuji. Nešlo ani tak o délku, ale všechno to bylo nesmírně zajímavé. Pokud jde tedy o situaci osob ve vězení. A bohužel jste tedy ukázala na celou řadu problémů, se kterými se tento sektor potýká. A nyní dám slovo eh, profesorce Soně Snakn, která pohovoří o dalším důležitém tématu rehabilitace bývalých vězňů ve společnosti. Je to profesorka kriminologie a sociologie na Freie Universität Brussels Pracuje také jako odbornice na půdě Evropského výboru pro eh, prevenci mučení a je také členkou penologického výboru na půdě Rady Evropy. Je tedy naším potěšením ji tady přivítat a dát jí slovo. Děkuji. Nejprve mi dovolte vyjádřit poděkování za toto pozvání a za to, že mám možnost debatovat o tomto důležitém tématu, které je opravdu důležité pro všechny. Protože eh, i tu existuje souvislost mezi důstojností pobytu ve vězení a bezpečností našich komunit, když to často bývá vnímáno jako eh, dva protichůdné aspekty. Vycházíme z toho základního předpokladu, že eh, ve chvíli, kdy někdo poruší zákon a jde za to do vězení, znamená to větší míru bezpečnosti pro společnost. Ale pravda je taková, že, tak, že každý vězeň, nebo téměř každý vězeň bude jednoho dne propuštěn a musí se do společnosti vrátit. A my pracujeme právě na tom, aby tedy vězňové nepřecházeli rázem z toho velice omezeného prostředí ve věznici do, té širok, do široka otevřené společnosti. Stále více se uvědomujeme, že eh, reintegrace je eh, velmi důležitým aspektem pobytu ve vězení. Já nemám čas zacházet do detailů, nicméně Evropský eh, soud pro lidská práva už vynesl několik judikátů v této oblasti, například pokud jde na, o nárok na předčasné ukončení trestu. Evropský dvůr pro lidská, soudní dvůr pro lidská práva také vynesl judikát v tom smyslu, že veřejné mínění by nemělo ovlivňovat orgány v rozhodnutí zdali umožnit předčasné propuštění či ne, pokud jsou všechny podmínky naplněny. A v roce 2013 vynesl Evropský soudní dvůr judikát v tom smyslu, že doživotní trest který platí bez výjimky, představuje porušení principu lidské důstojnosti, protože každý člověk má právo na naději. To tedy neznamená, že bychom propouštěli všechny doživotně uvězněné, ale alespoň to tedy musí dojít k přeskumu a musí tedy existovat ta naděje. Někdy tedy eh, tento vývoj je zabržděn aktuálními událostmi, ale to tady teď nemám čas rozebírat. Nicméně národní orgány by měly vězňům poskytnout podmínky pro jejich rehabilitaci. Není tedy nutné zajistit výsledek takové rehabilitace, ale prostředky k rehabilitaci. A to je důležité pro úvahu, jak by měly vypadat ty evropské režimy uvěznění, jestliže tedy připustíme, že reintegrace je jedním z jejich nejdůležitějších aspektů. Jeden příklad. V případě Mary se říká, že podle článku 3, a víte, že článek 3 zakazuje mučení a ponižování. A podle tohoto článku podmínky vazební a vězeňské eh, by měly poskytovat i možnost eh, pro eh, uvězněné na doživotí nějakým způsobem se rehabilitovat. Já nebudu zacházet do detailu, protože kolegové už představili ty nástroje, které má k dispozici Rada Evropy, to, že existuje ta penologická rada na půdě Rady Evropy. A zaměřím se přímo na téma reintegrace. Co to tedy reintegrace je? Musíme vzít v úvahu specifické charakteristiky vězeňské populace i tedy na eh, vynesený rozsudek. Protože to, eh, kdo a jak je odsuzován k trestu odnětí svobody, má dopad na složení vězeňské populace. A samozřejmě také na reintegraci, protože jde o reintegraci zpět do společnosti po eh, absolvování trestu. Vězeňská populace ve, v Evropě se vyznačuje určitými specifiky. Vězňové dost často eh, pocházejí z řad etnických menšin, cizinců, sociálně slabších vrstev společnosti, méně vzdělaných vrstev společnosti. To do značné míry souvisí s tím, kdo je nejčastěji odsuzován. A víme, že podle z našich výzkumů, že právě závažnost eh, spáchaného činu má dopad na to, zda je trest podmíněný či nepodmíněný. Ale to, co je vnímáno jako to závažný eh, přečin, se mění. kdysi byly, dříve byly přísně postihováni narkomani, poté pachatelé sexuálních deliktů, nyní jsou to podezřelí z terorismu. To, jak je nadefinován závažný trestný čin, je také tedy ovlivněno zázemím obviněného, to zdali pochází z nějaké etnické menšiny, zdali je nezaměstnaný, či pracuje nepravidelně, a to, že ne, to zdali má, či nemá rodinu. To znamená, že vlastně ta vězeňská populace je takovou selektivní skupinou, která eh, jaksi nereflektuje složení širší společnosti. A to má dopad také na snahy na integraci vězeňské populace. Když se podíváme na evropské normy, víme, že ty, ta evropská pravidla zdůrazňují důležitost normalizace toho vězeňského režimu. A to po, v důsledku tedy 30 letého výzkumu toho, jaký dopad má nepodmíněný trest na uvězněné. Musíme si uvědomit, že do výkonu trestu nastupují lidé, kteří již často jsou sociálně a společensky znevýhodněni. A proto je pak třeba uvažovat, jaký konkrétní typ vzdělání a přístupu potřebuje tato skupina obyvatel. To znamená, že prostě nemůžeme klást stejné požadavky ve smyslu toho, co je to běžné vzdělání, běžné zaměstnání, protože celá řada vězňů vlastně za sebou nemá nějakou eh, stabilní pracovní kariéru a zkušenost. Samozřejmě reintegrace, jak už jsem řekla, souvisí s eh, právem na důstojnost, ale také je to o prevenci recidivy posledních letech se tedy zase obnovila ta důvěra eh, a podpora pro, problémy, pro programy rehabilitace a reintegrace. Existují to různé tedy myšlenkové proudy, ať už tedy s důrazem na kognitivní terapii lidskou, dignit, lidskou důstojnost, rizika, Pak tu máme modely takzvaného dobrého života, které se spíš tedy snaží najít přednosti vězněných osob a na tomto základě tedy založit re- reintegraci a rehabilitaci, nejenom tedy na tom, jaké riziko pro společnost uvězněný představuje. A konečně odborná literatura také uvádí, že na rozdíl od toho, co nás učili ve škole, recidiva je v podstatě racionální volbou a vy tady můžete vlastně předejít tomu rozhodnutí a stát se recidivistou. A systém trestního práva by tomto procesu měl pomoci. Ne tedy automaticky očekávat, že jakmile někdo jednou seděl ve, vě, ve vězení, je předpokladem, protože se v něm odstne znovu. Tedy 100 let kriminologie ukazuje, že situace je daleko složitější. Jaká jsou doporučení na půdě Rady Evropy. Za prvé, plánování výkonu trestu od toho prvního okamžiku zadržení bychom měli začít pracovat s vězněm, aby se uvědomil, proč se vlastně ocitl ve vazbě a jak co nejužitečnějším způsobem hodlá využít času ve vězení. Máme také rostoucí skupinu eh, cizinců v našich vězeních, u kterých tedy neočekáváme, že bychom je reintegrovali do naší společnosti, ale posíláme je zpátky domů. A to sebou přináší své specifické problémy. V nástrojech, nástrojích Evrop, Rady Evropy také tedy zdůrazňujeme, jak důležité je korektně nastavit podmínky pro podmínečné předběžné propuštění. Pokud jsou příliš striktní, tak tedy někteří odsouzení ani nemají zájem být podmíní, podmínečně propuštěni. Pak jsou tu určité právní překážky reintegrace. A to je tedy zase něco, za co jsou zodpovědní politici a systém trestního práva. Pokud berou reintegraci vážně, Měli by se snažit odstranit právní překážky pro reintegraci, které existují. Eh, to, že máte eh, zápis v trestním rejstříku, je často tedy diskvalifikující faktor ve chvíli, kdy eh, hledáte zaměstnání, nemáte nárok na sociální bydlení, někdy přijdete také o rodičovská práva. A to jsou přesně ty aspekty, které za normálních okolností tedy přispívají k prevenci recidivy. Je důležité mít rodinné vztahy, je důležité mít možnost postarat se o budoucí generace a znovu se začlenit do společnosti. Také existují socioekonomické překážky, například důvěra versus stigma. Většina tedy bývalých vězňů je stále stigmatizována. Někteří říkají, že vlastně skutečný trest začíná teprve po propuštění z tohoto důvodu. A pak je také důležité si uvědomit, že ta možnost opětovně zaměstnat propuštěné vězně je často obtížná vzhledem k místní hospodářské situaci. A nemám čas tedy vysvětlovat tyto statistiky do detailů, ale ukazuje se tady, že skandinávské země, které jsou tedy více sociálně založené, mají menší počet uvězněných osob na rozdíl od zemí na jihu Evropy. Závěrem můžeme říci, že existují tři fáze reintegrace vězňů. Institucionální, to je tedy příprava na reintegraci od začátku výkonu trestu. To si ovšem vyžaduje aktivní participaci uvězněné osoby. Pak je tu tedy ten institucionální přístup, získání kvalifikace, stanovení určitých cílů pro reintegraci. Pak eh, jsou tu tedy strukturované podmínky pro opětovné zapojení se do společnosti. Tady je třeba zajistit uspokojení těch základních potřeb, jako je právo na ubytování, finanční podpora a tak dále. A pak se také musíme zabývat problematikou reintegrace do konkrétní komunity a pod, musíme nabízet podporu rodinám a podobně. Anglosaská literatura původně prosazovala tedy termín tough justice, tvrdý přístup, tvrdý výkon spravedlnosti, ale nyní se používá termín smart justice, tedy eh, moderní spravedlnost, protože si tedy, a je to z toho důvodu, že společnost se začíná uvědomovat, že uvěznit někoho stojí velké peníze a je možné hledat i způsob, jak ten problém řešit na úrovni komunity. Děkuji. Grazie, grazie molte la... Mnohokrát vám děkuji. Paní profesorko. Než jsem přešla do Evropské unie, tak, nebo do Evropského parlamentu, tak jsem a, eh, a hodně se zaměřovala na toto a jsem velice ráda, a, eh, že se tady ho, hovořila o zapojení eh, rodiny a prostředí, eh, do kterého je mm, ten eh, člověk reintegrován. Takže děkuji vám. A ty budeme pokračovat s dalším tématem. Dále se to týká vazebních podmínek. a sice a, eh, správná praxe v a, eh, tedy eh, vedení káznic. Pan Lars Widholm má dlouhé zkušenosti z vězeňství, dlouho byl v čele věznice a také byl a, byl v rámci Eurostlexu v Iráku. Děkuji vám, že jste přišel a máte slovo. Děkuji vám mnohokrát eh, za pozvání. Jsem Lars eh, Whiteholm a jsem eh, ze švédské vězeňské probační služby, kde již pracuji nějakých 30 let. Takže vám stručně uvedu, co děláme, jak pracujeme v naší probační uh, vězeňské službě. Nejdříve základní fakta. SPPS je eh, státní orgán, který patří pod Ministerstvo spravedlnosti. Máme asi 9 tisíc eh, zaměstnanců, čímž eh, jsme čtvrtým největším státním orgánem v Švédsku. Vedeme věznice, vazební věznice a probační kanceláře. Máme asi 33 vazebních věznic, asi 16 klientů každý den, 46 vězení po celém Švédsku Švédsku, kde máme asi 3800 klientů. A máme 34 eh, probačních kanceláří, eh, které eh, obslouží asi 10 800 klientů tedy. My máme ve švédských vězeních žádné přelidnění. Naopak, v posledních 10 až 15 letech došlo k poklesu opakování, eh, recidivy tedy, a klesají nám vězeňské populace. A ten pokles činil asi 10%, eh, a to může být z řady důvodů. A já doufám, že eh, jedním z důvodů je naše práce na prevenci recidivy. Základní filozofií eh, trestní spravedlnosti je, že eh, soud by nejdříve měl eh, zvážit všechny možné jiné sankce než vazební stíhání než odnětí svobody. A, a ti, kterým byla odňata svoboda, se zase potom budou vracet do společnosti a my se snažíme eh, vyrovnat se s negativními eh, důsledky eh, zbavení svobody. Hlavním cílem je omezit recidivu a to děláme tím, že připravujeme klienty na propuštění, ke kterému dojde. Naše moto je better out, čili lepší ven že lépe venku. To znamená, že lidem by se mělo lépe eh, žít ve společnosti bez drog a bez kriminální kariéry. Takže eh, k ním přistupujeme individuálně. Naše klienty tedy eh, považujeme za jednotlivce, ne součást skupiny. A myslím si, že to je lidské právo. Mm, všechno, všichni v našich institucích jsou hodnocení, mají bezpečnostní profil, rizikový profil a my samozřejmě se musíme postarat o to, aby eh, naši klienti nepáchali eh, trestné činy, když jsou u nás v systému, aby nepoužívali drogy a pokoušíme se eh, pracovat na základě tří hlavních konceptů. Musí to být bezpečné, lidské a humánní tedy a efektivní. Máme tady tedy některé eh, zásadní eh, principy v našem eh, trestním systému. Za prvé, zbavení svobody neznamená, že je třeba ještě další trest, protože odnětí svobody je samo o sobě trestem. K tomu máme tady i takový etický přístup a prezentujeme eh, lidské hodnoty a takto eh, humánní hodnoty a takto školíme i zaměstnance. Snažíme se vytvářet eh, rovnováhu mezi bezpečností a dobrým zacházením. Potřebujeme mít samozřejmě dostatečnou bezpečnost, pokud máme s těmi lidmi dobře zacházet. Další východisko je, že bychom neměli držet lidi v bezpečnějším typu vězení, než je eh, nezbytné. Takže eh, rozlišujeme eh, mezi klienty na základě rizikovosti. Je tady riziko, jestli znovu spáchají trestní čin, jestli jsou nebezpeční, takže máme tři úrovně pro různé instituce. V třídě jedna. to je v zásadě otevřené vezení bez zdí a jsou to lidé eh, bez rizika nebo eh, lidé před propuštěním do společnosti. Takže opravdu se eh, zaměřujeme na malá vězení ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Naše největší instituce má asi 500 míst a to je mnohem menší než v jiných členských státech. A samozřejmě máme také velmi malé jednotky v těch našich uzavřených institucích. Takže se snažíme, eh, aby eh, pohromadě nebylo více než 30 eh, klientů, například v tom středně bezpečné vězení nebo zabezpečené vězení. Chceme samozřejmě kontrolovat ty klienty, ale chceme taky být schopni na ně mít nějaký vliv, podpořit je, zjišťovat, jaká je tam atmosféra, jaká je nálada na tom oddělení. Takže pokoušíme se eh, pracovat s celým tím eh, prostředím té instituce. To je eh, základ, tak abychom je mohli dobře šetřit abychom neměli násilí, aby se tam nezneužívaly drogy, protože jinak opravdu nebudeme schopni s těmi lidmi nějak nakládat. Když hovoříme o těch lidech, tak hovoříme o dynamické bezpečnosti. To znamená, že tam je celá řada různých složek. Eh, jedna z těch důležitějších je, že naši eh, zaměstnanci opravdu eh, musí být přítomní mezi vězni. Nemůžou sedět za sklem a dívat se, jak dívat se na ty vězně. Musí se mě být ve styku, podporovat je, jednat s nimi profesionálně. Musí mít přehled o náladě na oddělení to je důležitá součást jejich práce. Už jsem říkal, že naše práce je opravdu založená na eh, rizicích a také na potřebách. Takže jakmile eh, přijdete do nějaké takové instituce, tak se hodnotí vaše eh, rizikovost a potřeby. Pokoušíme se zjistit, jaká ta rizika jsou. Rizika, že ten člověk Eh, zrecidivuje, eh, bude násilný, bude používat drogy a zabýváme se jeho potřebami. Jakmile to jednou vyhodnotíme, zamyslíme se na tom, jaká opatření bude eh, potřebovat, abychom omezili ta rizika, abychom naplnili jeho potřeby toho klienta. A to opatření plánujeme individuálně. Je to takový plán zacházení s eh, celým, eh, nebo pro eh, celý, celé to vazební držení klienta. A týká se to také období probace během reintegrace, po propuštění tedy. Čili na tomhle pracujeme s probační službou. Od samého počátku eh, se snažíme se zamýšlet nad tím, jak ten člověk bude eh, propuštěn, jaké alternativy má. Máme eh, celou řadu různých opatření. Jako v řadě jejich členských států máme domy na půli cesty, což je taková strukturovaná rezidence, tak to není úplně vězení, ale není to tak úplně volné. Potom máme také eh, léčebné ústavy, zejména pro lidi, kteří mají problémy se zneužívání návykových látek. Potom tady máme také eh, propuštění nebo vycházky během eh, trestu, to znamená kvůli ošetření, vzdělávání nebo práci. Také máme eh, instituci, které se říká eh, rozsáhlejší eh, propuštění. To znamená, že máme elektronické sledování v posledních měsících svého trestu. Dostanete elektronický náramek a můžete s ním jít doma. A tím jste pozvolna a zapojován do společnosti. A máme samozřejmě také systém dovolenek. Takže někteří lidé dostávají pravidelně příležitost eh, se setkávat s eh, rodinou na krátkou dobu. Máme tady eh, celou řadu různých aktivit v našich institucích, které používáme k tomu, abychom omezili tedy riziko recidivy. A tím podporujeme eh, také klienty, aby byli připraveni na propuštění. Je to důležité k omezení eh, rizik. Je to důležité k tomu, abychom, eh, aby se ti lidé nevrátili ke kriminálnímu životu. A teď máme program, který se týká různých typů trestné činnosti. Může to být násilná trestná činnost, sexuální trestná činnost, Může, mohou to být programy, které se týkají eh, zneužívání, tedy eh, používání drog. Můžete také studovat, když eh, jste ve vězení. Samozřejmě na univerzitní úrovni, u odborné vzdělávání se to také týká. Můžete pracovat, máme tam různé dílny, takže můžete dělat takové strukturované věci, můžete také dělat jogu. Ve Švédsku také máme něco, čemu se říká podmínečné propuštění po dvou třetinách eh, trestu. Většina lidí, eh, která je propuštěná, eh, je předmětem dohledu. To se samozřejmě musí plánovat v rámci propační služby a můžete to dělat proto, že jste podmínečně propuštěni nebo jste sledováni Eh, také protože máte jako zvláštní trest. Možná, že to je váš trest. Hmm, několik měsíců eh, v rámci probačního dohledu. Takže asi 10 eh, tisíc je teď v rámci podměšného propuštění a mají omezenou sankci. A to také omezuje to přelidění našich věznic. Je to také ale fantastické, protože je to způsob, eh, eh, tedy zacházení způsob léčby. Mít takovéhle otevřené instituce, než ty uzavřené. Takže teď eh, probace. Jedná se tedy o monitoring, jedná se dohled. Můžete být také odsouzeni na veřejným pracím ke komunitní službě. A můžete být také osvozený ke kontaktní léčbě, což je zejména pro drogově závislé. Potom máme také to elektronické sledování, jak už jsem říkal. To je až 6 měsíců dlouhé, je to takové domácí vězení, ale můžete opouštět e, dům, abyste jezdili do práce nebo studovali. Takže eh, čelíme těm výzvám. Děláme to už eh, desetiletí. A řešíme eh, různé sociální podmínky, protože se chceme postarat o to, abychom omezili recidivu. Ale samozřejmě pořád ještě čelíme výzvám. Jeden z našich problémů, hm, kvůli kterému jsme kritizováni, je, Eh, že v rámci eh, eh, vazebních věznic jsou velice omezené podmínky. Jinými slovy, člověk je izolován od ostatních vězňů. A o tom nerozhodnuje vězeňská probační služba, ale státní zástupce. My se snažíme ty, ty lidi, kteří nejsou nějak omezeni v vazebních věznicích, aktivovat se snažíme ty lidi. A je to pro nás eh, náročné, personálně náročné. Samozřejmě máme eh, stále více eh, klientů s psychiatrickými problémy a tady opravdu musíme nalézt nějakou strukturu, metodu, jak to řešit. Musíme lépe řešit tyto psychiatrické klienty. A potom jsou tady samozřejmě gengy. Máme tady člen gengů, které už existují eh, ve Švédsku léta. Například motocyklistické gengy, potom máme různé psance, bandidos, potom máme jiné typy eh, mladé muže z předměstí, kteří eh, nechtějí pracovat, nemají žádnou úctu k zákonu a páchají testnou činnost s přáteli v skupinách a potom eh, se k ním přidá další skupina přátel. Je to velice těžké potom eh, rozlousknout takovou eh, strukturu gangů. Oni mají opravdu jako nízký, nízkou úctu k zákonu. Já bych že už jsem přešel, pře, překročil svůj dobu, takže už skončím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Pane Vidholme, jsem velmi vděčná všem vystupujícím za jejich příspěvky, ve, kterým, ve kterých vysvětlili podmínky ve vězenství z pohledu Rady Evropy, z perspektivy vězňů ve zranitelné pozici a v severní Evropě. Hovořili také o alternativních trestech a o rehabilitaci vězňů a jejich návratu do společnosti. Je určitě zajímavé se dívat i na opatření proti recidivě. My tady máme vlastní zkušenosti z Itálie s naší novou politikou, která zdá se být velmi užitečnou. Především co se týče nezletilých ve vězení. Takže ještě jednou všem vystupujícím děkuji za je, jejich projevy a otevírám prostor pro diskusy. Poslanci a poslankyně tohoto výboru, prosím, hlaste se. Nejprve paní Nikolaj. Děkuji, pane předsedo, budu, paní předsedkyně, budu hovořit rumunsky, protože to téma je velmi provokativní a zároveň velmi citlivé. Děkuji. S vaším dovolením bych <clears throat> vystoupila jakožto bývalá členka asociace kriminologie a trestního práva v tuto chvíli jsem poslankyní Evropského parlamentu, ale stále se věnuji velmi situaci a ve věznicích. A napsal k tomu knihu Michel a mám pocit, že se s ním dá souhlasit v tom, že situace ve vězeňství je dobrým způsobem, jak analyzovat situaci celé civilizace. Je to oblast, která byla veřejnou politikou opomíjena. Já pocházím z Rumunska, což je země, která byla privilegovaná v tom smyslu, že v roce 1936 propagovala eh, podmínky vězeňství v lize národů. Následně to převzala Rada Evropy. Zároveň je to země, která má přeplněné věznice. Někdy se dostáváme až na 200% kapacity. Takže je to věc, která mě velmi leží na srdci. Kvalita stravy. Strava se podává za méně než jedno euro za den na vězně. A u nezletilých je to ještě méně. Místní orgány, které se starají o dobro zvířat, dávají více na psa v útulku než na vězně ve věznici. Otázka tedy je, jestli tato politika je stále ještě humánní. Jestli stále vychází z respektování lidských práv. Ano, existují společnosti v Evropě, u kterých to tak není. Ne, že by neměli politiku v trestně právní oblasti. To určitě mají. My jsme v Rumunsku měli kriminologický ústav a řada politiků měla za to, že takový ústav je zcela zbytečný. Dále mám obavu z radikalizace, veřejné reakce a politické reakce na trestnou činnost. V Evropském parlamentu stále více hovoříme o tom, že veřejné orgány mají stále větší kontrolu nad lidmi, ale eh, co se týče vězení, tak tam opravdu nejsou dodržovány standardy, které my prosazujeme jako politici a jako odborníci v této oblasti. Možná zmiňuji aspekty, které vám připadnou banální, ale opravdu si myslím, že to vypovídá mnohé o humánosti dané země. Nedávno v Bukurešti probíhaly masivní protesty proti zákonu o podmíněném prominutí trestu. My jsme opravdu šampionem v tom, že jsme neustále odsuzováni za nedodržování lidských podmínek ve vyšetřovacích věznicích. Teď vznikla myšlenka, že by se propustili předčasně vězni, kteří měli eh, malé, krátké tresty a u kterých si myslíme, že by velmi dobře fungovalo to, co říkal skandinávský kolega. Že by to bylo dobré pro ně a naši právníci měli pocit naopak, že by bylo lepší je nechat ve vězení. Celé to bylo předmětem velkých protestů. Vidíme tedy, že politici toto téma využívají politicky. Já si opravdu myslím, že na vězení se máme dívat jako na standard své civilizace. Vidíme ale, že to je téma, které může být instrumentalizováno Přesto bychom se měli držet minimálních humánních hodnot při trestání a výkonu trestu. Čím více se radikalizuje společnost, čím více ji využívají politici, tak tím více se staví proti vězňům a tím se zhorší podmínky. A pak tam je ještě další věc, kterou jsem chtěla zmínit. U nás velmi často máme velký nedostatek soudců. A následně tresty neslouží jenom k trestání, Eh, tedy slouží jenom k trestání a ne k rehabilitaci. A tomu je potřeba se věnovat. Ve vašich zemích možná tento problém nemáte, my ho ale máme. Také máme zkušenosti s komunistickými pracovními tábory a ty si myslím, že nechali svou stopu na stávající politice trestního práva. A a protože mám na starosti oblast bezpečnosti, tak jsem se kladla ještě další otázku. Ve společnosti komunikují všichni a to je právo, které, nemůže, které bychom neměli <clears throat> ubírat lidem ve vězení. Pokud budeme tyto lidi, pokud eh, o ně budeme dobře pečovat, tak se budou méně radikalizovat. Ve Francii a v Belgii jsme viděli, že teroristické skupiny se opravdu snažily velmi radikalizovat ve vězení. ten vězinský režim vlastně nedal šanci se vrátit do normálu a naopak podporoval jejich radikalizaci. Zajímalo by mě, jaký názor na to máte. A ještě jednou chci zopakovat, že se mně velmi líbil přístup této zprávy. Je to poprvé v tomto funkčním období, kdy se tímto výbor Libe zabývá a velice ráda jsem si vyslechla eh, vaše zajímavá vystoupení, vážení hosté. Děkuji. A Pan Choristy, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan profesor Snakan hovořil o návratu vězňů do společnosti. O tom hovoří i Evropský soud pro lidská práva. Máme to upravováno i v evropském právu. 2008-99. Viděli jsme snahu propagovat návrat do společnosti především u těch, kteří si, odsu, kteří si odsluhují trest v zahraničí. snahu podporovat jejich eh, zapojení do společnosti, ve které rozumí jazyku, mají ekonomické vazby a podobně. A ve Španělsku se eh, to velmi často nestává. Prostě eh, tresty si odsluhují stovky kilometrů od místa, kde žijí. A přitom v evropské právní úpravě k tomu máme určité požadavky. Potom Zástupkyně observatoře hovořila o vězních v citlivé pozici, hovořila o těch, kteří mají psychiatrické problémy. Já si myslím, že by měla být k dispozici alternativní řešení. Protože v tomto případě opravdu může dojít k ohrožení zdraví. Potřebují přístup ke zdravotní péči, ale také je potřeba vyhodnotit infrastrukturu daného vězení, jestli je vhodná. Teď, když se podíváme na počet eh, sebevražd, opravdu si myslím, že prostě nestačí jenom převážet eh, lidi na psychiatrické oddělení. Byl bych, byl bych rád, kdybychom měli k tomuto efektivnější nástroje. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je velice složité téma. Já bych chtěla zmínit spoustu věcí, ale přece jenom je potřeba, abych se soustředila a položila otázky panelu. Budu pokračovat německy. Ich würde damit... Začnu tím, že je opravdu špatným zjištěním, Eh, vidět, že Rada Evropy se zabývá dlouhé roky podmínkami ve vězení a pak, když se roz... v posledních čtyřech letech a pak, když se rozhlédneme po situaci v Evropě, vidíme, že mezi tím se vazební a vězeňské podmínky v Evropě v celé řadě zemí zase výrazně zhoršily. Do určité míry to souvisí s politickými podmínkami a vidím tu určitou nebezpečnou tendenci v tom smyslu, eh, že jsou-li časy špatné, tak navzdory tomu, že ve skutečnosti klesá kriminalita, eh, vlády vyžadují tvrdší postihy, zavádějí, a nebo eh, trest odnětí svobody i za něco, co nezbytně nemusí být takto postiženo. A to pak ukazuje, že lidé tedy mají z těch statistik o počtu uvězněných osob pocit, že eh, je situace stále nebezpečnější a to zase vede k zostření trestů a tak dále. A navíc tedy ta běžná populace se dostává jen zřídka do kontaktu s vězni a e, vzniká tedy dojem, že kdokoliv, kdo seděl ve vězení, je kriminálník. Ale velmi často e, se odpikávají trest i osoby, které prostě jen něco udělali špatně, nejsou třeba přímo zodpovědné za smrt, kterou způsobili. A myslím si, že prostě není možné pokračovat tímto směrem, kdy tady vlastně ve vězení se odpikává trest mnohem víc lidí, než by bylo nezbytně nutné. A, a také tedy je nepřijatelné to, že se nehovoří o alternativních formách trestu v jednotlivých zemích. Sice existuje usnesení Evropského parlamentu na toto téma, ale tohle téma často nebývá vůbec členských zemích otvíráno. Mám otázku, kterou doufám, že mi někdo eh, zodpoví. Otázka, tedy problematika řešení méně závažné trestné činnosti eh, formou eh, elektronického sledování domácího trestu a tak dále jaký je váš názor a máte také pocit, že jsou země, které prostě v podstatě cokoliv postihují trestem odnětí svobody. A jaké rozdíly jsou mezi vaspou a trestem odnětí svobody? protože velmi často tedy osoby eh, sedí dlouho ve vazbě, aniž by se podařilo schromáždit dost důkazů k tomu, aby došlo k samotnému procesu. A eh, i tedy postavení těchto osob je třeba zvážit. Také personální obsazení eh, věznic je velmi důležité. Nejde jenom o počet personu, personálu, ale také o kvalifikaci tohoto personálu. Kolega ze Švédska už řekl, že také tedy ten sociální přístup k uvězněným je velmi důležitý, protože pokud to nefunguje, pokud ty podmínky jsou nesnesitelné, tak v nich bude pracovat personál, který, kterému je všechno jedno a který se nenamáhá rozlišovat mezi ostříleným recidivistou a osobou, která je uvězněná prostě proto, že eh, k něčemu došlo jednorázově. A to je také důvod pro častou recidivu, protože vlastně z věznic vycházejí osoby nepřipravené a jedinou variantu, kterou vidí, je vrátit se zpátky do toho milie, do toho prostředí, které dobře znají. Mě by také zajímalo, jestli mi můžete něco říci, třeba kolega ze Švédska k tomu, do jaké míry je společnost připravená dát uvězněným druhou eh, šanci, například zaměstnavatele, zdali jsou tedy ochotní zaměstnávat eh, osoby, které se vracejí z výkonu trestu. A také by mě zajímalo, co dělat s rehabilitací osob, které si odpekávaly dlouhý trest. Myslím si, že jestliže někdo strávil ve vesnici 10 nebo 20 let a už nepředstavuje žádné další nebezpečí. To jsou vlastně lidé, kteřím se už často ani nechtě, nechce opustit věznici, protože nevidí, jak se sehnat bydlení, jak jít nakupovat potraviny a podobně. Či i tady tedy musí být k dispozici pomoc, Mě by zajímalo, eh, jak, do jaké míry optimisticky se jednotliví řečníci dívají na to, že bychom rozlišovali nejenom tedy v tom, jaké existují vazební podmínky, ale také pokud jde o předpoklady pro resocializaci a jak vlastně tedy předcházet recidivy z tohoto pohledu. Grazie, grazie Birgit per... Děkuji, Birgit. Já děkuji všem kolegům, kteří vystoupili, protože mě přišli s důležitými otázkami. jsem tedy ráda, že jste vyjádřili zájem o tuto problematiku. Já, mě napadá celá řada otázek, ale položím jen jednu na téma, které tedy leží na srdci všem členům tohoto výboru. Já tedy se zabývám konkrétně právě mladistvích a proto se chci zeptat, jak to vypadá se zachováním vztahu mezi uvězněnými osobami a jejich dětmi. A to je tedy jediná otázka, kterou položím v tomto ohledu. A dávám hned slovo našim řečníkům. Začneme ve stejném pořadí. Nyní dám, nejprve slovo paní Beržo. Euh, Dovolte mi poděkovat eh, všem řečníkům za to, jaké informace jsme od nich dostali. Hovořili jsme o přelidnění ve věznicích, a o tom, že v podstatě tedy i lidé, kteří nemají důvod sedět ve vězení, v něm sedí, nebo ať už jde o tedy mentálně nemocné osoby, o osoby, které představují nebezpečí pro společnost, čili které je třeba odstranit z toho běžného života. A pak tam také jsou osoby, které spáchaly nějaký drobný přestupek a vlastně by vůbec nemuseli být ve vězení. A tady bychom se měli zaměřit na možnost alternativních trestů. Například elektronický eh, náramek a podobně. Možná bychom také eh, měli uvažovat o tom, jak vlastně dovy, dovzdělat tyto osoby, které dost často neumějí pořádně číst a psát a nejsou schopni se zapojit do společnosti, najít práci a podobně. Možná, že bychom mohli tedy přijít s takovými programy pro reintegraci. Takže tito lidé ve chvíli, kdy opouštějí vězení, by mohli využít takovýto program. Děkuji. Doktor, doktor Kern. Děkuji. Padla celá řada otázek a jak řekla paní předsedkyně, některé z nich byly opravdu zásadní. Já se zaměřím na některé z nich. Jak paní Nikolaj z Rumunska řekla, Je mi jasné, že historie, kultura, kontext každé země má dopad na to, jak vypadá její politika a jakým směrem lze dále pokračovat v těch jednotlivých členských státech a jurisdikcích, které je třeba vzít v úvahu. A také ta připomínka o podmínkách ve vězení, které mohou, mít, které mohou přispívat k radikalizaci extremismu a tak dále. Na, to už jsme, na to už jsme poukázali tedy vlastně v té příručce, kterou jsme zveřejnili. Zástupce Španělska tu zmínil celou řadu důležitých eh, aspektů a otázek. Pravda je, že trest odnětí svobody může eh, mít mm, závažný dopad na duševní zdraví, pokud ty podmínky jsou nesnesitelné u nás v Irsku máme tedy ve vězení velký počet lidí, kteří trpí mentálními problémy a snažili jsme se to řešit různě, včetně tedy programu pro osoby, které jsou teprve ve vazbě, ale eh, ještě tedy máme hodně práce na tom poli osob, které, jsou, které mají psychiatrické onemocnění. Paní Sippel z Německa se také zaměřila na problematiku přelidnění věznic a ptala se, jestli to nějakým způsobem nesouvisí s tím, že chybí alternativy. Podle mého názoru je tu celá řada různých faktorů, které k tomu přispívají. A já chci připomenout, že Rada Evropy loni vydala dokument, k, tady tu bílou knihu o přelidnění ve věznicích. ve kterých se snažíme řešit různé důvody přehnaného počtu vězňů, toho, že chybí alternativy, toho, že nejsou dostatečně používány nepodmíněné tresty odnětí svobody a podobně. Já jsem členem stejné pracovní skupiny jako můj kolega pan Neve a snažíme se tedy vlastně do praxe nějakým způsobem převést závěry této bílé knihy. Pak tu byla otázka, zdali reforma trestního zákonníku může v této věci nějak pomoci. Já jsem tedy vždycky říkala, že vlastně naší úlohou je nabízet i určitou naději. Ta situace se může výrazně zhoršit souhrou eh, různých okolností, a proto je důležité poukazovat i na to, že, pozitiv, že jsou možné i pozitivní změny. Například v Irsku jsme měli před pár lety 4700 vězňů a ten počet, což tedy znamenalo přelidnění a nyní se to podařilo snížit o 20% na 3600 prostřednictvím celé řady opatření, programů předčasného eh, propuštění a formou různých alternativních programů. Pokuty jsou řešeny veřejně prospěšnými, tedy místo trestu odnětí svobody je používán trest veřejně prospěšných prací a podobně. Ovšem, samozřejmě ty důvody, proč jsou věznice, jsou přeplněné, jsou složitější a s tím tedy souvisí i to, že řešení není jednoduché. Itálie například také tedy dosáhla významného pokroku, protože nejprve se identifikovala, proč dochází k tomu přelidění a pak přišla se sadou koordinovaných opatření. A konečně paní předsedkyně se ptala na to, zdali lze zachovat vztahy mezi uvězněnými rodiči a jejich dětmi. To je jeden tedy z těch úkolů, který PCCP má podle svého současného pracovního programu a Rada Evropy na všech úrovních se tedy velmi zabývá tímto tématem a snažíme se alespoň přecházet s určitými hlavními pokyny a doporučeními v této věci. Protože tedy to má dopad na celou řadu lidí, i těch, kteří nejsou přímo ve výkonu trestu, ale přesto mají pocit, jako kdyby byli ve výkonu trestu. Děkuji za to, že jste odpověděl na otázky. A nyní paní Taněva. Děkuji, padla celá řada otázek. Jde o rozsáhlé téma. Já chci ale říci, že pokud chcete reformovat systém trestního práva, Není to tedy jenom na vězeňské správě a probační službě, jde vlastně o celé seskupení příslušných orgánů, od legislátorů, parlamentu, min, příslušných ministerstev, soudů, místních eh, z, společenství a zastupitelství médií a tak dále. To znamená, že i europoslanci hrají důležitou úlohu, protože pomáhají utvářet veřejné mínění. Proto byste se měli soustředit na to, co je důležité i v té bílé knize o přelidnění. Je třeba tedy vyžadovat, aby každá země měla svoji národní strategii, a to s výhledem do budoucna. protože je třeba mít ucelenou strategii. Přejít jednorázově na alternativní formy trestu může jen vést ke zvýšení objemu trestné činnosti. Víme, že Evropský soud pro lidská práva takovou tu strategii, takovou, takovéto akční plány pravidelně ve svých judikátech od členských států vyžaduje. Ale místo toho, abychom čekali na judikát Evropského dvora, pro lidská práva. Můžeme se poučit z příkladů zemí, jako je Nizozemsko, Německo a tak dále, kde se podařilo snížit počet uvězněných formou reformy legislativy, včetně trestního zákoníku. A určité změny uvažování soudců propagování a myšlenky alternativních trestů, protože tedy to vězení by mělo být až tou poslední možností. A také by měla existovat politická ochota a snaha situaci změnit. Čili jde o kombinaci různých opatření a závisí na tom, jaké konkrétní problémy v té zemi jsou, co je třeba řešit, ale nejprve, a to je nejdůležitější, je třeba mít politickou vůli.

podstatě zatím odpověď vždy byla, kdo postaví nejvíc věznic, kdo bude působit jako nejpřísnější v represi. A to pochopitelně v kontextu eh, boje s terorismem. Tam se hlavně soustředují na boj, na eh, vystavování, na stavbu nových věznic. Byla u nás ustavena komise prevence recidivy, kde jsou zastoupeni odborníci, jak z Francie, tak od jinut. A tato komise k tomu chtěla přistupovat neemotivně, ale vědecky. Vydala doporučení. Ale velmi rychle všichni začali říkat, že k tomu přistupují příliš vlažně k celé této problematice. Ano, byly přijaty, byla přijata určitá opatření, ale neměla příliš velký dopad. Máme stále více vězňů, a nepoužívá se příliš podmíněné pro, prominutí trestu, přestože to bylo doporučeno. Potřebujeme doporučení, potřebujeme postoj parlamentu, výboru pro prevenci mučení, obecně Rady Evropy, protože to umožní organizacím, jako je ta naše, postavit tuto diskusi na trochu jiný základ. Navíc i co se médií týče, tak prostě není příliš mnoho prostoru pro takovéto diskuse. Média chtějí odpovídat rychle a reagovat rychle a nezajímají je příliš dlouhodobé vývoje. A velmi často se vytváří ta zkratka, že když se někomu dal alternativní trest, tak se mu vlastně nedal trest žádný. Teď opatření proti radikalizaci ta taky nejsou dostatečně prováděna. Ve Francii vznikaly určité nástroje, sice velmi pozdě a zpočátku neměly úplně podložení v zákoně. Vyplývalo to z toho, že jsme měli co dočinění s podezřelými na, a, z těch pařížských útoků. A v tom případě jeden z nich byl v podstatě neustále pod videokamerou a ta logika vyplývala z toho, že prostě říkali, tak to nebude moci spáchat sebevraždu. No a následně jsme viděli podmínky, ve kterých byl vězněn. A on následně mu to umožnilo, že se vlastně prezentuje jako oběť. Teď z toho vyplývá, že v podstatě každý odsouzený může být vložen do tak, použ, může být eh, vězněn v takovýchto podmínkách, pokud eh, to prostě bude mít pozitivní dopad na veřejné mínění. Nebo řekněme, že uh, někdo je obviněný z vraždy a potom se stane, že se oběsí ve vazbě a vlastně nedojde nikdy k soudu, nebude odsouzen, no a potom ta rodina oběti řekne, no jak to, že ten člověk nebyl pod videokamerou. Čili tady vzniká určitý precedens a občas má opravdu dost paradoxní rozměry. Že v podstatě, když bojujeme za ochranu života, tak toho člověka um, držíme v takovýchto podmínkách a následně ho vlastně tlačíme do chování, uh, které je uh, sebepoškozující. Kromě toho u nás také máme jednotku pro radikalizované osoby. Trošku to končí, mění se to. <clears throat> Teď tomu říkáme část věznice pro násilné vězně. A tam se zařazují podle velmi nejasně stanovených kritérií, jsou tam za velmi přísných podmínek a vůbec se nedíváme na to, jak to bude působit problémy třeba v tom, že ty lidi bude stigmatizovat. Co potom s nimi, až se dostanou z takovéto jednotky? Jak se dají potom znova zařadit do společnosti? A navíc u nás ve Francii vězenská služba bude moci používat eh, v podstatě spravodajské metody, bude moci odposlouchávat, eh, odposlouchávat vězně v celách i v případě, že ještě nebyli odsouzeni, ale že jsou teprve obviněni a že jsou ve vazbě, což, je, což bude opravdu velmi kritizováno. V podstatě jako kdyby říkali, že vězenská služba má naplňovat eh, roli eh, ochrany státu před vnějším nebezpečím a přitom se má starat o vězně. Bude to mít opravdu dopad na všechny. Každému se může stát, že bude takto odposloucháván. Teď i v těch místnostech, eh, kde jsou, v těch společenských místnostech, kde tedy probíhají aktivity, se uvažuje o tom, že prostě bude odposlech, anebo že tam budou kamery. Čili zase prostě svoboda projevu je v tomto omezena. A potom ještě poslední věc, jestli můžu. Osoby s duševními postiženími ve vězení. My jsme u nás ve Francii vytvořili a, institut podmíněného prominutí trestu z lékařských důvodů. A používá se to právě v případě lidí, kteří mají psychiatrické problémy. Ten nástroj byl dan k dispozici v roce 2014. Dobrá, tak už jenom velice rychle mluvím už dlouho. a používá se právě pro případ lidí s mentálními problémy. A mám pocit, že se tím ale bude měnit přístup k lidem s psychiatrickými problémy a že se naopak může stát, že jim pak budou ukládat delší tresty. Pořád vycházíme z toho, že eh, vězení má být i výchovou a měli bychom se podle toho chovat. Tímto bych skončila, omlouvám se za to, že jsem mluvila tak dlouho. Také děkuji. A mám jenom malinko času, takže hned dostane slovo eh, paní profesorka Snákem. Hře věci už zazněla. K politikům. V demokracii eh, politici odpovídají eh, voličům a veřejnému mínění. Ale pokud se podíváte na eh, příklady zemí, které se, kterým se podařilo zvládat ty vězeňské populace, kde došlo k tomu penálnímu zmírnění, abych tak řekla, tak tam je jasné, že politici zvládli ty emoce, které zločinná trest vyvolávají ve veřejnosti. Nicméně eh, jsou v Evropě hodnoty, které sdílíme a, a tady je Rada Evropy důležitá. Hodnoty, které eh, umožňují ospravedlnit eh, uměnější politiku. Veřejnost chce cítit ochranu a čím déle jsou lidé ve vězení, tím více si myslí, že jsou ochráněni. My jsme tady měli případ Ditruze. A, a Zjistili jsme, eh, že eh, podmíněné propuštění bylo eh, lepší ochranou veřejnosti i toho člověka. Je jasné, že je třeba pomoc vědeckého výzkumu, abychom dosáhli takové lepší ochrany veřejnosti. Kdybychom nebyli optimisté, tak bychom tady neseděli. Máme velice důležité standardy a také máme dobrou praxi a samozřejmě to musíme eh, zkoumat. Ty standardy možná zní poměrně teoreticky, ale máme případy, kdy eh, tedy správných postupů, nejlepší postupů. A když to funguje někde, tak to neznamená, že, eh, že se to dá přesunout okamžitě do jiného kontextu. Musíte pochopit, proč to v nějaké zemi fungovalo dobře a jak eh, to lze, za jakých podmínek přenést jinam. A jak říkám, eh, řešení, eh, tedy zavedení alternativ, ten problém sám o sobě nevyřeší. Spousta, lidí, spousta zemí má obrovské alternativy a přesto mají uh, Eh, velkou vězeňskou populaci a celkově eh, ta koncepce eh, z penálního zmírnění může vysvětlit, proč je tak důležité mít takovouhle politiku. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám nasnili své priority. Teď ještě poprosím pana Nikolu. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla tady eh, celá řada velmi dobrých otázek. Za prvé, musíme vydat eh, signál posíleným politikům i ke společnosti, eh, že prostě stojí něco mít dobrý systém trestní spravedlnosti. Ale stojí mnohem více takový systém nemít a, a, a samozřejmě ještě se tady do toho nezapočítává e, to osobní utrpení. Takže pokud e, budeme ty lidi e, trestat, tak jak chceme, aby jednou to byli bohobojní občané, až opustí vězení, Tihle mladí eh, lidé eh, jsou agresivní mladí muži eh, z předměstí, radikalizují se v nejhorším případě. Ničeho se nebojí, nic nemají, nemají co ztratit. Co se tedy snažíme vytvořit, když je propuštěn většina lidí z vězení výjde? Nemůžeme očekávat, že budou dodržovat zákony, pokud jsme jenom trestali. Musíme se dívat na fakta. Musíme přesvědčit eh, lidi eh, fakty, doklady o alternativních trestech. Samozřejmě, pokud lidé jsou schopní zůstat ve společnosti, zachovat si vazby na společnost, bude to mnohem lepší. A často se říká, podívejte se na ty eh, ekonomické rozdíly. Je mnohem méně drahé dělat ekonomické sankce, než lidi zavírat. Můžu vám to říct velmi stručně. Někdo tady hovořil o, o personálu a o tom, jak je důležité personál školit. Já s tím samozřejmě souhlasím. Bez ohledu na ty podmínky, které existují, já si myslím, že tohle je naprostý e, základ pro vězeňskou a probační službu. skvělé eh, vztahy, skvělé eh, nebo dobré vzdělání a můžu tady samozřejmě o elektronických eh, náramcích nebo takhle, ale asi nemáme už čas. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a já chápu, že bylo třeba ani něco obětovat. Děkuji ještě jednou všem řečníkům a ještě vrátím slovo paní Beržeran, aby to uzavřela. Eh, Děkuji. Já myslím, že si musíme položit otázku, k čemu vlastně slouží vězení. Za prvé, trestá pachatele trestné činnosti a chrání společnost, ale sehrává i další kurativní úlohu. Čili má poukázat na problém, který vedl k tomu, že někdo spáchal trestný čin a říci, jak se o něj postarat, aby už další nespáchal. Politický a společenský tlak asi vedl k tomu, že vlády na to úplně zapomněly. A v této zprávě bychom se měli znovu snažit zaměřit na tu kurativní eh, roli vězení, tak aby se vězni mohli vrátit, rehabilitovat intelektuálně, společensky a znovu se zaintegrovat do společnosti ve všech částech. Jsou součástí naší společnosti. Není to prostě nějaký odpad společnosti. Jsou, je to součást naší společnosti. Děkuji. Grazie, grazie, grazie davvero tutti. Eh. Já vám všem mnohokrát děkuji. Myslím, eh, že tohle eh, bylo velice produktivní eh, pro nás, pro všechny, kdo jsme tady pracovali na tomto tématu a budeme na tom pracovat i dále. Chceme zlepšovat situaci ve vězení, ale jak říkala paní Beržán, především chceme s odnětí svobody udělat skutečný proces rehabilitace a přeškolení vězňů, aby byli schopni účastnit se eh, společenského života. Děkuji vám eh, a děkuji také všem řečníkům.